bychom zvrátili tuto cestu a rád bych tady znovu stvrdil, že tisíce lidí zase vyjde příští sobotu do ulic. Děkuji mnohokrát. A nyní jsme... jsme vyčerpali seznam řečníků a dostaneme se k dalšímu bodu na programu jednání. E, tím jsme ukončili tedy jednominutové projevy a dostaneme se k naší zprávě. A slovo dostává paní zpravodajka. Paní komisařko, pane předsedo, dovolte, abych vám dnes připravila, eh, předložila a představila mou zprávu o strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Jak víte, 23. května se kon, jsme měli výročí zavraždění soud, vyšetřovacího soudce mafie Falconeho a eh, já bych eh, chtěla zmínit eh, zejména mm, skutečnost, že minulý pátek zemřel mradívka, eh, zatímco její kolegyně ze třídy byly těžce zraněny. Musíme však eh, proti takovýmto jevům jednoznačně postupovat, musíme pokračovat v boji proti ním. Je třeba, abychom vzpomněli také na oběti zemětřesení v Emilia Romána protože eh, tady ještě nebyla dostatečně zabezpečena eh, jistota obyvatel. Dále bych chtěla poděkovat za kooperaci v rámci Evropské unie. Měli bychom vždy eh, uvažovat o právním státu a o demokracii, které musí být pevně zakotveny v této strategii. Důležitá je také role, kterou hrají instituci Evropské unie. Je třeba abychom zejména po Lisabonu uvažovali o této strategii. Eh, je třeba zejména po té, co došlo k uzavření Lisabonské smlouvy, eh, ještě rozšířili eh, tuto strategii, aby Evropská unie skutečně hrála roli zákonodárce, ale pod demokratickou kontrolou jak Evropského parlamentu, tak jednotlivých vnitrostátních parlamentů. Zde potřebujeme spolupráci těchto dvou se zapojením komise, aby to mohlo vést k tomu, že by se vypracovávala pravidelně roční zpráva o vnitřní bezpečnosti. Přitom je také důležité, aby, aby Evropská unie mohla čelit hrozbám, protože tady máme hrozby vůči Evropské unii, na to potřebujeme solidní, ale také průhledné postupy. Bylo konstatováno pět priorit v nichž může činnost Evropské unie představovat předanou hodnotu, ale jistě to není vyčerpávající seznam. Jedná se o boj proti závažné trestné činnosti a organizovanému zločinu, terorismu a kyberkriminalitě a jejich prevenci, opesilování zprávy vnějších hranic a zvyšování odolnosti vůči přírodním nebo lidmi způsobeným katastrofám. Evropská unie musí také působit preventivně. Je třeba abychom přitom pomysleli například na to, k čemu došlo teď v Brindisi eh, předčírem a musíme eh, vždy mít na mysli, že existují také agresivní jedinci, kteří, se, eh, kteří neváhají přistoupit k agresivním činům. Je třeba, abychom mohli dosáhnout společen, společného úspěchu, ale proto je třeba ještě větší spolupráce v oblasti justice. Prioritní je také potírání korupce, ekologické kriminality a hospodářské kriminality. To též platí také pro kyberkriminalitu. Zde eh, komise eh, tedy ještě nezahrnula přesně tuto záležitost, protože všichni víte, že akta je téma, které má celou řadu různých názorů, ale to by si zasloužilo určitě debatu samo o sobě. Dovolte, abych poděkovala všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k vypracování této zprávy a rovněž ráda bych poděkovala spolupracovníkům jednotlivých politických skupin a mým asistentům. Děkuji mnohokrát. Děkujeme. Pan Paška má slovo. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající, vážená paní. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážená paní komisařko. Vnitřní bezpečnost Evropské unie je něco, eh, co podléhá mnoha hrozbám, které díky otevřeným hranicím se dokážou šířit po celé Evropě. Největší aktuální problém snad je stále sofistikovanější organizovaná trestná činnost masivní příliv eh, hospodářských imigrantů z chudých zemí Asie, Afriky, rozdíl v životní úrovni mezi různými regiony Unie jsou generátory potenciálu pro organizování například nelegálního trhu s černou prací, prostitucí a rozsáhlé podvody eh, vůči sociálním systémům bohatších krajin. Takže nelze přecenit provázanost vnitřní bezpečnosti s tím, co se děje v okolí, v oblasti hospodářských sociálních turbulencí. A proto usilujeme pro o komplexní hospodářskou politiku a politiku boje s touto činností, tak, aby e, obsahoval e, zjevné souvislosti mezi tím, co se děje v zahraničí a tím, jak na to vnitřně musí reagovat Evropská unie. Takovýto komplexní přístup je základní podmínkou pro e, úspěšnost tohoto boje v rámci EU. Děkuji. Děkuji. A jako další paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Vytvoření prostoru eh, jistoty, svobody a práv eh, patří k základním hodnotám Evropské unie a je potřebné je podpořit eh, konkrétními opatřeními, aby se každý občan cítil bezpečněji. A právě sdělení Evropské komise je prvním krokem k tomuto cíli. Pět klíčových priorit už má máme a máme i konkrétní opatření, ale potřebujeme ještě dodatečné snahy, eh, abychom opravdu se mohli zbavit a potírat organizovanou trestnou činnost a jejich důsledku. Například eh, začínáme tím, že se snažíme bojovat s kapsáři, s krádeži z vozidel a často se ale i za malými trestními činy může skrývat rozsáhla mezinárodní kriminální eh, síť. A proto si myslím, myslím, že by i zde měl být Europol více zapojován, aby byl schopen v souladu s článkem 6 odhadnout toto nebezpečí, to hrozbu. Děkuji. A jako další paní komisařka, paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, paní Borsellino, i já bych chtěla odsoudit to, co se stalo tento víkend v Brindisi. Je to samozřejmě něco, co nelze žádným způsobem hájit, bez ohledu na to, eh, jaké jsou důvody. Ovšem ta symbolika je nejhorší v tom, že to byla škola pojmenována na počest paní Falcone, což je také něco, eh, co musíme zohlednit. Ta dívka pocházela z vesnice, kterou jsem navštívila jen před dvěma týdny, kde jsme byli, abychom zjistili, jak funguje komunita, komunita proti mafii a byli jsme tam také proto, abychom konfiskovali zboží organizovaného zločinu. Je to barbarský čin, který musíme všichni nutně odsoudit. Děkuji vám, děkuji vám za zprávu, kterou jste předložila. Eh, je to velmi dobrá zpráva, děkuji všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že to je zpráva, která jednoznačně přispívá k vývoji strategie vnitřní bezpečnosti EU. Souhlasíme s vámi, že tato agenda by měla být sdílenou agendou všech institucí a dané agentury s jasně definovanými rolemi a odpovědnostmi a jasně definovaným cílem, protože eh, bezpečnost našich občanů nám je velice drahá. Strategie vnitřní bezpečnosti je nejlepší platformou pro reakci na možná rizika vzhledem k stanovování politik a operační spolupráci, která se nyní formuje v rámci cyklických činností na boj proti organizovanému zločinu. V tomto kontextu velmi vítáme eh, aktivitu Evropského i národních parlamentů v společné rozpravě, přičemž budou poskytovány pravidelné zprávy ze strany komise. Momentálně probíhá druhá prováděcí zpráva, pokud jde o strategii vnitřní bezpečnosti. Tato zpráva bude vydána do konce letošního roku. Provádění strategie vnitřní bezpečnosti znamená dodržovat sliby v těch daných pěti cílech a přitom nemáme mezi nimi různý, žádný ranking, to znamená boj a prevence organizovaného zločinu, terorismu, kyberkriminality, Eh, zpráva řízení externích hranic a rezilience vůči přírodním i lidmi způsobenými eh, katastrofám. Byla vydána první publikace, například eh, máme zde zprávu o konfikaci zboží, například síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci, návrh pro vybudování kybercentra a nakonec tohoto roku připravujeme reformu CEPOLu, Europolu a Eurojustu, což jak jste říkala, zlepší spolupráci mezi policejními agenturami eh, na mezinárodní i národní úrovni. Také představíme eh, návrhy na ochranu kritické infrastruktury a doufáme, že do konce roku uspořádáme také konferenci, kde se setkají eh, všichni naši zkušení pracovníci, budeme hovořit o vybudovávání sítě proti radikalizaci společnosti, budou představeny určité koncepty a politiky této sítě. Tato druhá zpráva bude hodnotit současný stav slíbených aktivit, včetně sektoru eh, cyklických politik a rovněž budeme zkoumat možnosti, jak bezpečnost eh, může pomoci bojovat s hospodářskou a finanční krizí. To je samozřejmě také klíčové téma, chceme-li vytvořit prostředí, kde lidé, investoři a společnosti se budou cítit bezpeční. Jsem přesvědčena, že vaše zpráva, paní Borsellino, je důležitým milníkem práce Evropského parlamentu v angažovanosti strategie vnitřní bezpečnosti EU a těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Thank you very much, madam. Děkuji, paní komisařko. No a tím uzavíráme diskusi o této zprávě. Zítra budeme o ní hlasovat. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Zpráva Cornelis de Jong.